<coughs> Vážení kolegové. We had uh, better start. Linda is uh, a little late. Měli bychom raději začít. Linda má spoštění, ale máme hodně nabitý program, takže jsem se dohodl se sekretariátem, že zahájím naše schůzi a budu ji vést do té doby, než Linda dorazí. Nejprve bychom měli přijmout náš program, eh, který máte ve vašich podkladech. Souhlasíte s tím? Dobře. Vzhledem k ne- nečekané nepřítomnosti některých eh, tedy členů, tak Eh, tady nebudeme mít aktivní tlumočení eh, tedy do chorvatštiny, ovšem eh, v pasivním režimu bude chorvatština k dispozici. Ve středu a ve čtvrtek proběhnou dny evropského rozvoje v Bruselu. Zaregistrovalo se asi pět tisíc osob, takže to budou nejintenzivnější dny rozvoje v minulosti pan předseda Schulz zahájí tuto akci společně s předsedou komise Junckerem s lotyšským a lucemburským premiérem za radu a Melinda Gates tam bude jako zvláštní host. Bude tam několik poslanců Evropského parlamentu v diskuzích, v panelové diskuzi ve čtvrtek dopoledne v 9.35 v a 2. Bude to na téma, jak rozvojová podpora může potírat korupci a podporovat zprávu. Pan Stier bude moderovat a také se tam bude účastnit pan Gerens a já se budu účastnit a také Linda se bude účastnit eh, toho závěrečného, eh, té závěrečné panelové diskuze. A vše bude také vysíláno live na internetu 3. června ve 13.30 proběhne společné zasedání do koordinátorů AFETu a DV. Budou se tam, bude se tam hovořit o prioritách generálního schromáždění OSN a bude tam také předseda generálního schromáždění OSN 3. června v 6 hodin odpoledne. Tedy 6 hodin se zahájí výstava o světovém potravinovém programu a vše bude na téma, co vše nás spojuje. DV v přesnu, na počátku přesna, vystavoval tyto fotografie v prostorách Evropského parlamentu a v parlamentáriu toto bude dále ke shlédnutí a zpřístupněno většímu počtu návštěvníků od 9 do půl jedné dojde k mimořádnému zasedání výboru DV a FED k programu pro Irák v rámci humanitární reakce a bude tady také asistent, generálního tajemníka pro humanitární záležitosti a koordinátor pro eh, humanitární eh, naléhavé otázky. V pondělí 6. června ve Štrasburku eh, asi v 7:35 DV bude probírat společný pod s výborem pro rozpočtovou kontrolu a výbor účetního dvoru eh, tady bude vydávat svou, eh, představovat svou zprávu o monitorovacím systému a o dalších tématech. Takže toto jsou oznámení paní předsedkyně, které jsem vám tady přečetl. A tento bod jsme tedy probrali. A dále tady máme schválení zápisu ze schůze 20. dubna 2015. Eh, Zápis eh, schůze 20. dubna 2015 máte ve svých složkách a pokud k něm máte nějaké připomínky, tak se prosím obraťte na sekretariát do konce této schůze. Pokud do konce schůze nebudou předloženy žádné připomínky, bude zápis považován za schválen. Potom tady máme bod číslo 4. Přijetí rozhodnutí a doporučení koordinátorů. Obdrželi jste návrh rozhodnutí eh, a doporučení koordinátorů z 20. Eh, května 2015 a pokud máte nějaké připomínky, informujte prosím sekretariát před koncem této schůze. Pokud do konce schůze nebudou předloženy žádné připomínky, tak vše bude považováno za schválené. Nyní oznámení komise. Eh, Dusty za, tedy pardon, Zajímalo by mě, jestli zástupce komise má nějaké informace, nemá, eh, takže tím jsme probrali i tento bod na programu a můžeme přejít k bodu číslo 6. Úloha místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce. A tady jde o projednání návrhu zprávy a tímto bych rád dal slovo zpravodajce této zprávy, paní Eleny Tiocharus. Prosím, máte slovo. Well, uh, since I... Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem z jedné z méně rozvinutých zemí Evropské unie, tak jsem celou noc cestovala, abych, jsem, abych tady mohla být. Doufám, že máte tu zprávu ve svých složkách. Já ji budu prezentovat velice rychle, abych mohla vyslechnout vaše mm, návrhy. Role místních orgánů v rozvojových zemích um, v rozvojové spolupráci. Já jsem navrhla tuto důležitou zprávu, abychom um, jak si zohlednili význam místních orgánů a um, také pro strategii eh, posilování místních aktérů, abychom dosáhli našich cílů, což je prosperita v méně rozvinutých zemích. My chceme eh, um, zvýšit participaci místních orgánů v rozvojových produkt, projektech lépe koordinovaným způsobem. E, místní orgán, role místních orgánů již byla mnohokrát zdůrazňována, mimochodem v řadě sdělení Evropské komise i v řadě e, zpráv na toto téma OSN. Místní orgány jsou velmi důležitými aktéry v rozvoji. To je tedy první kapitola té zprávy, protože přinášejí přidanou hodnotu sociálním, ekologickému eh, rozvoji, přispívají ke snižování bídy a tím dosahování dalších rozvojových cílů a zlepšování demokratické vlády. Já jsem zapomněla poděkovat kolegům za jejich podporu při návrhování této zprávy. Další kapitola je role místních orgánů dosahování MDG, které jsou významné, stejně jako MDG samotné, které odhalu, eh, poukazují na roli místních orgánů při eliminaci bídy a poskytování základních služeb, jako přístup k vodě, hygienickým podmínkám, eh, a e, šíření rozvojových iniciativ. Mám tady také na mysli e, proces rozvojové agendy s důrazem na jasnou vizi identifikace významných cílů, které uznávají roli místních orgánů v podpoře autonomních cílů pro města a lidská sídla. Tato iniciativa zdůrazňuje potřebu efektivního globálního partnerství, a význam místních orgánů při mobilizaci aktérů, zvyšování povědomí, definování odpovědností mezi partnery. Pak se zaměřujeme na privátní sektor, což je důležitý faktor pro posilování malých a mikropodniků mm, politikou při implementaci efektivních mechanismů odpovědnosti a e, povinných ekologických a sociálních záruk. Mechanismy, e, které mají zajistit efektivní dialog s občanskou společností, jsou také důležité. Podpora domácí odpovědnosti a budování kapacit je další téma, protože vlády se musí zodpovídat jak domácím, tak mezinárodním aktérům a transparentně posilovat participaci místních kultur, domorodých komunit, migrantů v rozvojových strategií a investičním plánování. Další téma, které vyplývá z mé vlastní zkušenosti, je transfer um, kompetencí místním orgánu, který je důležitý pro implementaci politik, dobrou zprávu, boj proti korupci a byrokracii proto je, je to také způsob, jak z, zastavit nelegální finanční toky a zajistit rovné podmínky ve zdanění pro místní a mezinárodní firmy. Další důležitá výzva je posilování zdrojů a e, reintegrace neformálního sektoru bez toho, aby se e, e, bránilo inovacím. Boj proti brain drain Eh, při vytváření pracovních míst na místě. To jsme zdůrazňovali mnohokrát ve zprávě o boji proti bídě. Lokální orgány a jejich zkušenosti v územním rozvoji, znalost místních potřeb je činí hlavními eh, aktéry boji proti krizím. Stávající rámec um, měl umožnit místním argénům, aby fungovaly jako aktéry pro rozvoj společně s mezinárodními cíly při zvyšování poměru mezi, eh, nebo vztahu mezi mocí a odpovědností mezi lokálními a eh, vládními orgány. Lokální ak, eh, orgány by měly být lépe zastoupeny na Evrop- mezinárodní evropské scéně, aby eh, jejich hlas byl slyšet na mm, setkání skupin dárců. Je třeba vyvinout konkrétní nástroje, které by jim umožnily um, lepšovat spolupráci s uh, dárcovskými zeměmi. Toto je nový prvek, který jsme přidali do té zprávy v tomto rámci výměna nejlepší praxe mezi lokálními orgány v EU a lokálními orgány v rozvojových zemích a na regionální úrovni bude velmi důležitá. Až budeme mít důležitý projekt v určitém regionu, tak e, můžeme využít lokálních orgánů z jiného e, projektu a tak e, vlastně zmultiplikovat ty projekty. My e, očekáváme vaše komentáře, vaše pozměňovací návrhy k této zprávě. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Vaše jméno se tak obtížně, se obtížně vyslovuje stejně, téměř stejně jako to moje. I já jsem zdaleka. Znamená to milosrdenství boží. A to jsem téměř uhadl, já jsem zase z Laponska, takže vy jste asi z nejvíce z jihu a já nejvíce ze severu. Stínoví zpravodajové mají slovo, kdo začne jako první. Pan Manskur. Jsem ty. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v tuto chvíli Eh, tento rok je opravdu výjimečný pro udržitelný rozvoj a eh, tato zpráva dobře poukazuje na roli eh, regionálních a místních orgánů v mezinárodní spolupráce. Nemá a to, že to tedy musí být priorita, musí to být dostatečně doceněno. Chtěl bych tedy poblahopřát zpravodajce za kvalitní práci a také za to, že její úvahy na toto téma jsou tak bohaté a velmi příhodné. Tedy e, členské státy mají svou zodpovědnost na to, aby reagovali na nedostatečný rozvoj ve světě a aby tady hledali spolupráce na úrovni měst a na místní úrovni. Já jsem byl dokonce v čele určité komuny obce eh, na Martiniku a eh, tam jsme měli celou řadu projektů v oblasti spolupráce v Karibském moři a proto jsem přesvědčen, eh, že spolupráce mezi místními orgány je opravdu velice důležitá a tato zpráva je mimořádnou příležitostí apelovat na to, aby Evropská unie Stejně tak jako regionální politika přijala víceúrovňový přístup a přístup, kde se budou začlenovat nejrůznější aktéři, také pokud jde o aktivitu směrem na venek. A e, pokud chceme vy, vyhladit chudobu, tak tady je potřeba podpořit dobrou zprávu. Musíme účinně bojovat proti klimatickým změnám a e, rizikům spojeným se životním prostředí. Světová populace je velmi urbanizovaná a demografické odhady pro budoucí roky ukazují, že tato tendence e, se bude ještě prohlubovat, a to zejména v rozvíjejících se e, nebo v rozvojových zemích. Eh, díky eh, těm eh, schopnostem základních sociálních služeb v oblasti zdraví, vzdělávání, přístupu k vodě, místní a regionální orgány hrají důležitou roli při analýze mezinárodních cílů udržitelného rozvoje a také pokud jde o boj proti klimatickým změnám. Samozprávní celky jsou veřejnými orgány, které jsou těmi nejbližšími eh, k té každodenní realitě a eh, jsou demokratickým eh, prostorem nebo umožňují občanům, aby se demokraticky angažovali ve veřejném životě. Přírodní katastrofy také ukázaly, že samozprávní celky dokáží projevit velkou solidaritu a spolupracovat. Eh, například z Francie jsme takto pomohli Nepálu, když došlo k zemětřesení. To je velmi jasný příklad. A my si musíme porožit jednu jednoduchou otázku. Jsou samozprávné eh, orgány nebo místní orgány tak podporovány, jak by si zasloužila jejich angažovanost a aktivita? na evropské úrovni eh, přispívání těchto orgánů eh, na eh, vnější aktivitě byla uznána v roce 2005, kde byl přijat příslušný dokument a bylo to potvrzeno také ve stědění komise v roce 2008 a 2013 a také ve zprávě Evropského parlamentu z roku 2007 a 2013 na mezinárodní úrovni. Tyto místní a samozprávné, tedy regionální orgány jsou velmi důležité, protože se eh, účastní také té aktivity na mezinárodní úrovni a velmi rozhodným způsobem se účastnily také pracovní eh, skupiny OSN pro stanovení eh, cílů udržitelného rozvoje tato zpráva z vlastní iniciativy je také příležitostí předložit to určité návrhy do budoucnosti. A pokud jde o finanční podporu, tak je tady eh, tematický eh, program státních i nestátních orgánů, orgánů na eh, místní úrovni. Ten existuje od roku 2007 a už prokázal svou účinnost, ale je tady celá řada různých výzev, dochází k decentralizaci v partnerských zemích a proto Toto musí být oblast, na kterou eh, se budeme velmi soustředit a budeme ji finančně podporovat ze strany Evropské unie. Eh, například tady máme eh, nástroj pro spolupráci a další. Tady jde o to, aby mohly být udrženy a podpořeny nejrůznější procesy decentralizace v partnerských zemích. Místní orgány musí být schopny získávat nové inovativní zdroje financování pro rozvoj. Tady mám na mysli zejména nástroj eh, Pre-Don. Tady to eh, není přizpůsobeno místním orgánům a jejich potřebám, tedy těm orgánům v partnerských zemích. Tady je potřeba postupně začlenovat místní orgány do politického dialogu eh, v partnerských zemích. Místní zprávy eh, a jejich asociace zatím eh, opomíjí politiku Evropské unie a nevědí, proč by se měli obracet na delegace Evropské unie, proč by se měli angažovat eh, 84 těchto delegací zatím požádalo o financování prostřednictvím tematických programů a, nebo začaly spolupracovat s místními a, a regionálními orgány. A já si myslím, že toto je pozitivní vývoj, ovšem musíme být ještě ambicioznější. A proto bych chtěl navrhnout, aby byl jmenován v každé evropské delegaci určitý referát, referent eh, pro tuto spolupráci eh, s partnerskými zeměmi a v tomto smyslu také předložím pozměňovací návrhy, kterými bych chtěl ještě více eh, obohatit vaši práci, která už je tak jako tak vynikající. Děkuji. Um, Děkuji. Děkuji panu Vajnovi za to, že jste si vzal slovo. Já jsem um, nečekala, že přijdu pozdě, omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Um, další řečník je paní Beatrice Bethera. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručná. Za frakci ALDE můžeme říci, že máme v podstatě dva komentáře k předložené zprávě. Cíle, ano, to vypadá velmi vhodně. A co se týče klíšové role místních orgánů, toto musí být ještě více zhodnoceno tak, abychom aby tyto orgány nemožnost sami si vypracovávat a zapracovávat do své práce rozvoju dimenzi. My stejně tak jako kolega bychom rádi věděli, jaký prostor má Evropská unie či Evropský parlament pro to, aby mohli skutečně jednat přímo na lokální úrovni. Zda e, to je možné, či zda to musí jít prostřednictvím nějakých e, mezinárodních organizací. To je tedy naše otázka. Tady bychom si rádi vyžádali dojasnění a bezprávě jsou velice důležité tři aspekty. To je důležitost humánního kapitálu. Jde o to, co můžeme udělat pro to, aby místní orgány ještě více dbali o to, aby eh, existovalo odpovídající vzdělávání, aby lidé měli k dispozici technologie, tak aby skutečně mohli jednat na lokální úrovni. Dále eh, podpora středně velkých podniků, to je zásadní, neboť tyto podniky jsou klíčovým faktorem změn. A dále si myslíme, že tato zpráva, která je skutečně velmi konkrétní, dobře ukazuje, jak je možné zasahovat přímo v praxi. Jsou tam velmi dobrá průřezová témata a neměli bychom pouze poukazovat na rozvojové cíle tisíciletí, ale skutečně také na přímé zapojení místních orgánů, tak abychom podporili rovnost příležitost příležitostí, vzdělávání žen, také to, aby ženy byly zastoupeny i v politice. Zde je třeba dbát o to, aby se země mo- ženy mohly zapojovat jednak jako voličky, ale jako také ti, kteří jsou voleni. Zde je třeba nalézt odpovídající rovnováhu, tak aby skutečně ženy se mohly zapojit do veškerých oblastí politiky. A na závěr ještě jeden bod který se týká domorodého obyvatelstva či domorodých komunit. To, co bylo řečeno, je velmi důležité. Je důležité, aby eh, jsme dokázali zhodnotit jejich vědomosti, jejich tradici, aby i oni se mohli zapojit do dalšího rozvoje. Víte, že mnoho lokálních komunit má problémy, také protože se s nimi nepočítalo při realizaci problémů, takže mě, bychom i jim měli poskytnout možnost, jak se zapojit. A i třeba hledět na to, aby veškeré tyto cíle či rady byly také patřičně zrealizovány. Touto zprávou se věnujeme rovněž otázce definice naší oblasti jednání a působení, to je pravda, my jako instituce EU a náš přímý vztah k lokálním orgánům. Ten je třeba skutečně vyjasnit. Děkuji. Děkuji, děkuji také paní zpravodajce za její velmi dobrou zprávu, která v sobě obsahuje mnoho důležitých bodů. Ano, potřebujeme více kapacity pro podporu lokálních orgánů a je dobré, že v rámci rozvojové spolupráce hraje čím dál tím více, jsou roli čím dál tím větší počet aktérů, kteří jsou právě napojeni na místní orgány. Tady je důležité, aby pomoc byla efektivní, neboť koordinace mezi akcemi různých aktérů chybí. A právě tento bod také chybí i ve zprávě. Pokud se nám nepodaří dát dohromady veškeré ty aktéry a celé to skoordinovat, tak nebude možné poskytovat efektivní pomoc toto bychom měli ještě jasně ve zprávě uvést. Neboť ano, je důležité, aby byly dodržovány cíle rozvojové efektivity a pokud místní aktéři jsou činní v rozvojových zemích, tak je nutné, aby jejich akce byly skutečně koordinovány na všech úrovních, aby byly součástí národních plánů a to na všech úrovních. Pouze tak zajistíme koherenci skutečně na všech úrovních. Koordinace mezi veškerými aktéry na všech úrovních musí být ale ještě vytvořena a i toto bychom měli jasně zmínit ve zprávě. A co je ještě také důležité, to je ta odpovědnost, která by měla mít posílena, ta povinnost odpovědnosti. Protože pouze pokud ji budeme mít, pokud ji budeme mít můžeme tedy potom zhodnotit, zda bylo všechno zrealizováno tak, jak bylo naplánováno. Ale děkuji mnohokrát za tuto práci a očekávám, očekávám, že také předložíme i za naše frakci odpovědějící pozměňovací návrhy. Děkuji. Mohu pogratulovat kolegyni k vynikající práci na této zprávě. Souhlasím Given the historical... s tím, co bylo řečeno. Je to důležitá zpráva vzhledem k historickým událostem, kterým dojde v letošním roce. Musíme vnímat tuto zprávu jako cestu, jakou um, mohou být dosaženy ty cíle často považujeme za hotovou věc v Evropě. Eh, ten historický vývoj eh, místních orgánů v celé Unii, které jsou různé mm, v jednotlivých zemích. Máme tedy takový bohatý mm, nebo pestrý koverec typů místních orgánů v celé Unii. Eh, stručně chci říct, v mém mm, okrsku v Irsku v posledních letech celá řada místních orgánů má velice silná partnerství, která uzavřela v rozvojových e, zemích. Um, celá, celou řadu otázek, které již otevřeli kolegové, které jsou velmi důležité vzhledem k historickým znalostem ehm, a vybudování kapacit. Místní orgány v Evropě mohou udělat mnohem víc. Mm, pokud budou pracovat v partnerství s místními orgány v rozvojovém světě. Nejenom z hlediska lidského kapitálu, lepšího ekologického plánování, konsultací, toho, jak dosahujeme výsledky. My eh, toho chceme víc. Musíme podporovat mm, místní orgány v tom, aby převzali tu eh, klíčovou partnerskou roli, kterou chceme. Pokud máme dosáhnout naše cíle v celé řadě rozvojových priorit, potřebujeme, aby místní orgány fungovaly dobře v rozvojovém světě. To znamená, musí mít kapacity, aby zlepšili své fungování a aby a vyžaduje to také zmatová, zmapování problémů. To je dobrá zpráva, správ, mm, dobrá zpráva, eh, boj proti korupci, role soukromých a veřejných partnerství, eh, mm, dialog s místními orgány, především v programových zemích v rámci dohod, které platí. Jsme v kontaktu tedy s místními orgány v rozvojovém světě, abychom zajistili dosažení těch výsledků. Myslím, že to je velký potenciál pro náš výbor. Já chci gratulovat zpravodaji Eh, v roce, kdy doufáme, eh, dojde k historické dohodě, bychom měli eh, zdůrazňovat význam místních orgánů a způsoby nebo cesty, kterých mohou došáhnout cíle, které se všichni přejeme. Děkuji vám. Robert Noiser. Děkuji. Já bych Přesně se připojil k tomu, co řekl kolega Hayes. Eh, jde o úlohu místních orgánů v Evropě. Myslím si, že to hraje důležitou roli, že bychom to měli v naší zprávě uvést. Máme mnoho městských partnerství mezi městy uvnitř EU a roz, městy v rozvojových zemích. Máme partnerství mezi regiony. Některé tyto projekty fungují výborně, ale bez jakékoliv koordinace či pomoci. A proto si myslím, že by bylo vhodné, aby se to nezahledňovalo pouze v, ve výboru regionů, ale i tady na komisi. Tam je obrovský potenciál, který je skutečně velmi přesvědčivý a mohl by právě nyní um, v Evropském roku pro rozvoj by to právě pomocí osvědčených technik mohlo být velice dobře zapracováno. Já Eh, pocházím z Poryní Falcka, máme již tři roky partnerství s Arvandou, máme asi tři fungující partnerství škol, které pomáhají vytvářet povědomí u nás, v naší spolkové zemi. Já si myslím, že právě ta osvěta, vytváření povědomí je velice důležitý aspekt, který je možný, ehm, který by bylo vhodný, vhodné, a kde by bylo vhodné tento aspekt, jak si právě pomocí místních orgánů ještě je zapojit do zprávy. Význam místních orgánů je tam jinak velmi dobře popsán, ale i my u nás v Evropě bychom se měli zamyslet nad tím, do jaké míry my můžeme tento proces ještě podpořit. Děkuji. Já, nikdo další se nepřihlásil o slovo. Je tady někdo z komise, kdo by Michel Lalonge z DG Devco? Eh, minulý týden jsme měli seminář s socialistické frakci, kde jsme se dozvěděli o mm, školách eh, v Británii, kteří mají kontakty s dětmi v syrijských utečeneckých táborech, takže to jsou skutečně reálné zkušenosti mezi školami a organizacemi. A to je možné pomocí nebo přes místní orgány. Takže zajímavé, jak eh, by komise vnímala toto téma pan Lalonč. Děkuji. Nejprve bych chtěl říct, že doporučení a ta fakta v této zprávě jsou zcela v souladu eh, s politikou posledního sdělení z roku 2013, kde byly definovány čtyři priority. Jednak decentralizace, eh, za druhé zvýšit kapacitu, eh, operační kapacitu místních orgánů a potom organizace a čtyři. Eh, já myslím, že tam ten čtvrtý bod byl málo zohledněn a ten se týká role místních orgánů, eh, regionálních tedy. A tady eh, jedna organizace měla velký vliv na vypracování cílů tisíciletí a cíl číslo 11, ten se týká urbanizace a byl podpořen místními orgány. Já se domnívám, že tato zpráva připomíná všechny důležité body pro roli místních orgánů pro rozvojovou pomoc a chtěl bych zdůraznit, je tady možná jedna drobnost, která unikla paní zpravodajce a tam jde o to, Eh, co, co je teritoriální přístup, je to určitá metoda nebo způsob, jak rozvíjet eh, jednotlivá teritoria. Jsou tam čtyři složky rozvojové pomoci. Jednak samozřejmě stát, ten hraje vždy klíčovou úlohu. Potom soukromý sektor, o tom se samozřejmě hovoří. A potom také e, občanská společnost, nevládní organizace, e, organizace pro spolupráci, e, odbory a potom také místní orgány, o kterých tady dnes hovoříme. Tady je potřeba tyto věci zohlednit, eh, tedy hraje to roli v tom, jak komise postupuje a potom eh, tam jsou určité priority stanoveny, je 44 zemí, eh, které jdou v linii CSOL a, a, a pak je tam mnoho orgánů, eh, kteří jsou příjemci na národní úrovni, potom národní orgány partnerských zemí a potom evropské místní orgány. Takto my pracujeme. To jsou naše tematické linie. Ale to je pouze taková špička ledovce. Já si myslím, že všechny ty ostatní věci uh, Eh, které se týkají decentralizace. Eh, tam je celá řada eh, různých útvarů, které spolupracují s místními orgány na decentralizaci a také na otázkách místní samozprávy nebo místního řízení a, a dalších věcí. A také k navýšení operační kapacity místních orgánů tato zpráva tady k tomu přináší přidanou hodnotu. Už to tady eh, zdůraznili mý předchůdci, nebo ti, kdo hovořili přede mnou, eh, ty zmiňovali, že jsme teď máme velmi důležitý rok pro rozvoj a tady je důležitý tam zohl, důležité zohlednit místní orgány jako aktéry a komise to také dělá, zohledňuje je a v OSN je také potřeba tyto věci eh, zohlednit a vzít v potaz. Děkuji, paní Falkaus. Thank you, Madam Chair. Well. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem vděčná všem kolegům a také komisi za jejich vystoupení, děkuji za ně, rozhodně je pečlivě zvážím a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Myslím, že nakonec eh, ta zpráva bude jistě dobrá a já bych možná řekla jenom jednu věc. V subsaharské Africe eh, je eh, rovnost pohlaví na mnohem vyšší úrovni než tady v Evropě. To vás skutečně mohu ujistit. Děkuji. Okay, thank you, thank you very much. Děkuji. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je tento pátek, 5. června a budeme hlasovat 23. června o této zprávě. Dobře, kolegové, a nyní se můžeme posunout k bodu číslo 7, a to je protokol, kterým se mění dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrakeše. A e, jde o projednání návrhu stanoviska. Máme tady v podstatě dva návrhu stanoviska a závěry té, eh, uzavření eh, této dohody v Evropskou unii vyžaduje souhlas Evropského parlamentu, jednak buď můžeme tady říci, proč nebo ne bychom měli souhlasit eh, s touto dohodou a pan Prodaj si myslí, že ano. A potom výbor INTE je tím hlavním věcným výborem toho usnesení a, ale my k tomu můžeme také přispět a proto je, je tady e, dvojí přístup. Jednak řekneme ano nebo ne a potom e, se budeme zabývat pozměňovacími návrhy e, k usnesení výboru INTA e, k dohodě o zřízení té obchodní organizace z Marrakeše. Spravodaj e, nebo navrhovatel je pan Doru Claudian Frunculíka a slovo má pan Noj, Nojza. Thank you, chair. I will briefly present Děkuji. Já budu, já budu stručně um, prezentovat návrhy o závěrech dohody eh, z VTO o poře mm, obchodu. Tato mm, dohoda, která byla uzavřena na 9. ministerské konferenci v prosinci 2013, je hlavním výsledkem eh, rozvojového kola eh, Doha. V podstatě jde o usnadnění přeshraničních toků zboží, zjednodušení, modernizací e, celních požadavků, které e, často brání obchodování. Z rozvojového hlediska ta dohoda by mohla e, být označována za historickou Eh, protože má eh, rozvoj, rozvinuté i eh, rozvojové země, kteří, které mohou rozhodnout sami, kdy budou implementovat předpokládaná technická opatření. Je to mm, vítaná novinka, měl by to být takový benchmark pro budoucí dohody. OECD očekává, že implementace Eh, dohody VTO by mohlo snížit eh, náklady na obchod 13 až 15 v rozvojových zemích. Proto, když bude jednou implementována, tak ta dohoda by měla snížit eh, náklady na obchod. Také by měla pomoci rozvojovým zemím a jejich podnikům, včetně malých a středních, aby se mohly lépe integrovat do hodnotového řetězce. EU chce pokrýt významný mnou část financování rozvojových zemí, e, e, které jsou potřeba na implementaci dohody v rámci e, pomoci pro obchod. Spravodaj mm, doporučuje souhlas s touto dohodou, co se týče mm, stanoviska nelegislativního rozhodnutí, tak pro usnadnění humanitární pomoci, eh, to eh, pom, přispěje k usnadnění humanitární pomoci. Děkuji. Někdo si přeje vzít slovo? Marie Hojbruch. Hovoříme pouze o tomto usnesení, kde můžeme říci pouze ano či ne, nebo hovoříme také o stanovisku, kde můžeme předkládat pozměňovací návrhy. Není mi to momentálně jasné. Omlouvám se, měl jsem to jasně říci o obou. Zde máme s tím souhlasit a také s tou rezolucí. Jediný způsob, jak můžete mm, mm, aktualizovat tu první dohodu, tak může k té druhé části, to je standardní rezoluce, tam můžete dát pozměňovací návrhy. Takže komentáře teď prosím k obou těmto dohodám, takže k té druhé se můžete vyjádřit taky. Pak eh, bych měla několik poznámek, ano. Postoj rozvojových zemí musí být tady ještě silněji, mnohem silněji zohledněn. Podle mne v cítě třetího světa eh, centrální roli hraje ještě několik dalších aspektů, které v tomto usnesení nejsou dostatečně zohledněny. Za prvé, průmyslové země by Eh, měli profit z té dohody pro usnadnění obchodu, a to více než rozvojové země, a to proto, že budou mít lepší přístup na trhy, že bude lepší přístup na trhy pro průmyslové země než pro rozvinuté země. Tedy průmyslové země si opatří přístup na trh ke rozvojových zemích. Tedy importy do rozvojových zemí se navýší, ale ta dohoda nebude mít velký vliv na exporty rozvojových zemí do průmyslových zemí. V mnoha částech tohoto textu jsou ustanovení, které se týkají dovozů, ale méně již se týkají vývozů z rozvojových zemí a to, jakým způsobem vývoz z rozvojových zemí by mohl podpořit. A pokud dojde k importům, do dovozům do rozvojových zemí, tak to samozřejmě jak si bude mít negativní dopad na jejich obchodní bilance, což je v rozporu s tím, co říká VTO. Takže to je aspekt, který tam není zmíněn v tom ustanovení. A druhá věc, to je ten faktor nákladů, ty nové postupy, které se týkají přeshraničních procesů, postupů a dalších procesů, které vlastně musí zrealizovat vlády v rámci dohody o usnadnění obchodu znamenají pro rozvinuté země náklady, pro průmyslové země většinou ne, protože většina těch standardů a mezinárodních osvědčených praktik byla právě vyvinuta jaksi průmyslovými zeměmi podle jejich vlastních potřeb. Takže my ty standardy máme, my jsme je rozvíjeli, my jsme si je vymysleli, my víme, jak fungují, jsou to ty osvědčené praktiky, ale rozvinu, rozvojové země tyto standardy nemají. Proto je třeba podpořit, aby rozvojové země dostaly politický manevrací prostor a flexibilitu pro zrealizování těchto povinností podle svých jednotlivých konkrétních schopností. A dále Rozvojové země by neměly být zavázány k tomu, aby dodržovaly závazky eh, volného obchodu, pokud, nemají, pokud nedostanou technickou pomoc a pomoc při výstavě kapacit tak, aby skutečně byly 100 takovéto podmínky a povinnosti dodržet. To je další věc, která není dostatečně zohledněna ve zprávě. A třetí věc, to je regulování příjmu ze cla a zdaní v rozvojových zemích, pokud tedy jsou cla na ně se uvaleny pro mnohé rozvojové země a zejména pro ty nejméně rozvinuté země to znamená, že budou mít eh, menší příjmy do státní kasy, protože většina jejich státních příjmů pochází právě z cel. I tento aspekt je příliš málo zohledněn ve zprávě. Děkuji. Děkuji, pan Gerenc. Mám jim jednu eh, do otázku na komisi. Zajímalo by mě, eh, do jaké míry eh, oddělení DEVKO mohlo vstoupit do procesu, o kterém se v tuto chvíli eh, bavíme. Já v tuto chvíli nevidím, že by se o slovo hlásil někdo další. Já mám nějaké otázky na komisi sama. Navážu na to, co říkala paní Hojbuk. V odůvodnění zprávy se říká, že Hmm, přijde nový přístup, kde rozvojové země a LDC se budou eh, sami rozhodovat o tom, jak mají být eh, implementovány na ta ustanovení. Můžete vysvětlit, eh, jaký je toto přínos pro tyto země z této nové dohodě, pokud jde o generální ředitelství DEVKO. A druhá otázka se týká toho, do jaké míry toto ustanovení VTO Mm, vlastně zapadá do bilaterálních obchodních dohod TTIP a těch dalších mezi EU a rozvíjejícími se oblastmi, jakým způsobem to do sebe zapadá. Takže za komisi tady máme pana Guy Platona. Je tam pan Albert Levante, nebo Levant z Generálního ředitelství pro obchod. Prosím, um, řekněte mi, jak se jmenujete. Pan Albert Levant a pan Platon. Uh, thank you very much. Actually, Levant. Děkuji. Um, mluvám se, naše té maďarské jméno, příjmení eh, je jako první. Než odpovím, chci říci, že zpráva eh, byla vynikající. Vy jste z DG Trade. Já to vysvětlím. Já jsem já pravděpodobně nebudu eh, schopen odpovídat za DG Devko, ale pokusím se. Vy jste zmínila, zmínili zvláštní zacházení vůči mm, novým zemím LDC. Um, mm, to je jedna z nejvíce inovativních um, věcí v této zprávě. Některé státy lze možné uh, kategorizovat jako LDC v kategorii A. Mm, to jsou závazky, které se budou implementovat i hned po vstupu dohody v platnost. Samozřejmě na nich, aby to klasifikovali jako kategorie A. Kategorie B, to jsou závazky jejich, kde bude přechodné období. Pak je tady kategorie C, to je pravděpodobně nejdůležitější. Eh, oni si mohou ty závazky kategorizovat, jak chtějí. A implementace tam bude záviset na jejich kapacitě implementovat během jednání. To je zakotveno v té dohodě. Dárci, rozvojové země, průmyslové země se zavázaly vybudovat tyto kapacity. Takže všechny rozvojové země a LDC především musí signalizovat VTO, že některé závazky jsou kategorii C. A poté dárci budou e, se cíleně zaměřovat na tyto potřeby svými programy a ty mohou být bilaterální, mohou, může to dělat eh, Světová banka, VTO. A jakmile se tedy rozvojová země rozhodne, že má kapacitu implementovat, tak to udělá. A článek v té dohodě se stane závazkem. Proto eh, tomu říkáme nový přístup. V minulosti prostě eh, se rozvojovým zemím dalo více času na implementaci. Je to řešení, které je považováno za win-win, takzvané win-win. Um, um, vzhledem k tomu, že se jedná o celní pravidla, a mm, tarifní eh, dohody zůstanou stejné. Mm, nebude tam tedy ztráta výnosů. Rozvojové země, jedna z prvních věcí, které může rozvojová země udělat, aby zvýšila své příjmy, je zajistit, aby celní, eh, aby celá byla vybírána. A tady to pomáhá ta dohoda, protože zavádí moderní metody, jednoduché věci, jako dva posty, které budou otevřeny v různou dobu ve dvou zemích. My jsme v té dohodě řešili otázky, které jsou triviální, ale mají velkou, velký dopad. Um, kdy um, je to vhodné především pro zboží, které podléhající zkáze. Uh, Eh, co se týče typ, to je samozřejmě zvláštní otázka, možná tady se domníváme, eh, nedomnívám, že USA je rozvojová země, takže tam nebudou zvláštní ustanovení podobného typu. EPA, které jsou uzavřeny, tak ty mají hmm, jaksi starší přístup k hmm, to je něco nového, je to něco, co se nám líbí. Um, a e, zváží se to tedy v budoucích dohodách. Mm, pan Platon, prosím, z DG Devko, děkuji. Já chci říct si několik eh, věcí k tomu, co řekli poslanci. Mm, proběhla řada studií, které, řík, které říkají, že rozvojové země um, budou mít prospěch z implementa- větší implementace z, eh, z, z eh, než rozvinuté země. My neočekáváme velký nárůst exportu z EU do rozvojových zemí. Také bylo řečeno, že bychom se měli podívat na marži určité svobody pro rozvojové země. My jsme Eh, eh, eh, to je v podstatě závislé na poptávce. My rozvojovým zemím nic nevnucujeme, my, oni to musí oznámit, my se jim snažíme pomoci způsobem, jakým si přejí. My je můžeme můžeme jim pomoci s budováním kapacit, technickou pomocí, hledání slabin v jejich interním systému pro efektivní implementaci dohody. To jsem tady chtěl říci. Děkuji. Děkuji vám. Norbert Neuser, máte něco k tomu? Já beru na vědomí ty uh, komentáře a uh, informuji zpravodaje. Charles. Eh, návrh, jak postupovat v budoucnosti s takovými dohodami. Těch 400 milionů, které budou poskytnuty rozvojovým zemím, to je asi uznatelné eh, v rámci eh, veřejné rozvojové pomoci. Je to tak. Takže je to uznáváno v rámci OECD jako uznatelný uznatelná eh, položka na rozvoj. Já bych si přála, aby komise a generální ředitelství DEVKO nám vždy poskytlo určité hodnocení dopadu takového financování eh, v rámci eh, té příslušné rozpočtové položky. Samozřejmě teď už je pozdě, ale Příště bych byl rád, aby to tak proběhlo a dnes nám to taky dodatečně vlastně můžete poslat. Eh, um, já nevím, jestli vaše generální ředitelství tady hodnotí tyto kapitoly v oblasti rozvoje. Pak, když ano, tak můžete nám něco takového předložit. Já mám pocit, že eh, pokud jde o náš výbor, tak bychom možná měli sledovat takový ten celkový obrázek eh, obchodu, protože tady se často hovoří o velmi technických věcech, hovoří se o tom, že jsou tady určité změny, jak to funguje a možná by bylo dobré mít tady takový celkový celkový náhled na věc, eh, než se dívat na ty jednotlivé věci. Eh, možná, že bychom toto měli eh, řešit v rámci koordinátorů v dalším měsíci já nejsem odbornicí na tyto věci, ale možná by bylo dobré, aby si eh, naši členové udělali určitou představu eh, o těch, eh, celkovou představu o těch otázkách přístupu na trh. Ehm, a možná, že komise by nám mohla poskytnout nějaké informace o nějakém hodnocení nebo nějakých studiích. Ano, pokud jde o hodnocení, tak komise tady tady řeší to usnadňování eh, obchodu, volného obchodu a, a to také v rámci a, eh, pomoc za obchod eh, v rámci komise. Komise se zavázala v rámci G20 v Koreji před několika lety, že poskytne asi alespoň jednu miliardu ročně v rámci pomoc za obchod a abychom Ehm, mohli přeskoumat všechny tyto závazky a toto bude vlastně eh, součástí eh, těch 8 miliard, tak my tady vlastně každý rok tyto věci hodnotíme, hodnotíme Aid for Trade, máme tam konzultanty, kteří eh, odhadují nebo vyčíslují, kolik přesně utratíme za Aid for Trade a Budeme se také eh, věnovat těmto věcem a tomu, eh, zda naplňujeme naše závazky, usnadňování obchodu a tak dále. Každý rok sledujeme tu situaci, eh, znovu to, znovu to vlastně přeskoumáváme, v jaké části světa, co se děje, hodnotíme to, analyzujeme to. Každý rok je předkládána zpráva, myslím, že tak asi v květnu nebo v červnu. Já si myslím, že máte pravdu, že říkáte, že bychom to měli dát na program koordinátorů. Tam bude asi potřeba trochu to naši, ten náš požadavek upřesnit. Já bych si přál hodnocení ex ante, to znamená před tím, než dojde eh, k závěrečnému hlasování v Evropském parlamentu. Tam bychom chtěli vědět, jaké jsou cíle, jakými metodami se jich dosahuje, eh, jaký dopad je očekáván, eh, jaký dopad DEFCO očekává pro svůj rozvojových zemích. Jaký může být dopad na odstraňování chudoby ve světě v rozvojových zemích, protože můžeme samozřejmě zvyšovat obchod s rozvojovou zemí, aniž by to jakkoliv omezilo chudobu v té dané zemi. Dobře, děkuji vám a Dáme si to na program, zaměříme se také na otázku, jakým, v jakém formátu by taková diskuze mohla proběhnout. Lhůta pro pozměňovací návrhy pro obě dvě stanoviska je zítra ve čtyři hodiny. Nejprve eh, tam je to doporučení hlasovat ano a, eh, a potom to druhé, to je běžné ustanovení a to může být, eh, tam můžou být předkládány takové ty běžné pozměňovací návrhy a hlasovat se bude 23. června. Pozměňovací návrhy do zítřka do 4 hodin. A teď se podíváme na článek nebo na bod 9 a to je protokol schválený EU a republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolobu mezi oběma stranami. Na konci eh, minulého parlamentu eh, bylo něco dohodnuto a to předpokládá, eh, že tyto dohody by měly být mnohem příznivější pro rozvoj než ty minulé dohody. A proto my jsme eh, se zavázali, že budeme k tomu předkládat naše stanoviska a chtěli bychom zajistit, že ty záměry byly naplněny z DG Mare budeme mít setkání a oddělení pro rybolov eh, a oni musí zajistit musí prokázat, že tady mnohem více spolupracují. A pan Deva tady je zpravodajem tady, ale není tady a nahradí ho pan Luka ze skupiny LKR, ale ten tady také není, nebyli jsme schopni ho eh, najít, eh, takže pravděpodobně je v nějakém jiném výboru. Takže nemůžeme dát slovo panu zpravodaj, ale požádáme o slovo stínové zpravodaje, nebo nevím, jestli by se k tomu chtěl vyjádřit nějaký další kolega ke eh, Guinea-Bissau. Pampanga. Vy jste jeden ze stínových zpravodajů a vy jste přišel opravdu eh, v tu vhodnou chvíli. Děkuji, paní předsedkyně. Já vystoupím, i když tady není pan kolega Deva Jakožto stínový zpravodaj za EPP bych chtěl říci, že děkuji našemu kolegovi, eh, panu Deva, za odvedenou práci a souhlasím s jeho závěry a myslím si, že bychom měli schválit tento protokol, který přináší opravdové výhody eh, pro Guinea-Bissau. Já předložím některé pozměňovací návrhy, abych připomněl zejména dvě věci, které jsou podle mého názoru důležité. Jednak, že je nezbytné předkládat pravidelné zprávy o využívání odborové obálky, která podporuje místní rybolov. Jedná se o částku 3 miliony ročně a potřebujeme vědět, jakým způsobem si tyto peníze vynakládají. E, za druhé bych chtěl e, zdůraznit, že musíme klást důraz na dobrou zprávu a boj proti korupci v Guinea-Bissau. Ehm, v roce 2012 to šlo eh, k vojenskému puči a to nás vede k tomu, že musíme zvýšit naši kontrolu a být opatrní. Děkuji. Eh, zjistila jsem, že pan Luka eh, nyní přišel z toho druhého výboru a připojil se k nám. On se zatím usadí, my vám děkujeme, my si uvědomujeme, že je to složité. Jsou tady další kolegové, kteří by si chtěli říct slovo? Pane Luka, chcete si vzít slovo? Dobře, my jsme vysvětlili, že pan Deva požádal, abyste uh, eh, promluvili jeho jménem, pak předám slovo dál. Pane Luka, děkuji vám, děkuji, že uh, jsem dostal slovo, je to jménem pana Devy, který bohužel nebyl schopen přijít. Takže já chci říct, že jsme se potěšeni politic, pozitivním vínem Guinea Bissau od prezidentských voleb v roce 2014. Um, ehm, je možné tedy znovu zahájit spolupráci s Guinea Bizou, včetně um, protokolu o rybolovu, eh, který uh, poskytuje rybářské vlastnosti pro uh, evropské lodi v Guinea-Bissau, které stýkají tuňáka a dalších druhů, také je důležitý pro Guinea-Bissau pro, z finančního důvodu, protože to je asi 9 milionů euro ročně na tři roky. Co se týče také obnovy hm, rybářského sektoru, rozvoje místního rybolovu, Ehm, zvyšování hodnoty rybolovu, export ehm, rybol, eh, rybích výrobků. Takže to je velmi prospěšné. My bychom doporučili souhlasit se závěry tohoto protokolu a chci zdůraznit dvě další věci. EU ehm, e a Guinea Bissau by měly zvýšit spolupráci v boji proti ilegálnímu, neregulovanému rybolovu. Díky pomocí lepší kontroly, využíváním satelitních monitorovacích systémů lodí a během implementace dohody je třeba také zvýšit transparentnost, eh, co se týče využívání financování pro eh, rybo, sektor rybolovu. To skutečně vede k rozvoji místního rybolovu a zpracovatelského průmyslu. Jinak tedy podporujeme doporučení zpravodaje. Děkuji. Děkuji. Dám slovo paní Hojbuch, pak pan Zela. Maria, you're not using your microphone. Maybe you could start again. Thank you. Začněte znova. Äh, äh, nicht zustimmen. My zelení nesouhlasíme. Eh, tento mm, protokol byl schválen, mm, podepsán bez nového jednání na základě textu z roku 2012. Jednání k tomu protokolu byla přerušena v roce 2012 a pak byly na stejném místě opět zahájeny i Pracovalo se s tím zastaralým textem, takže ty úlovky, které byly hodnocen, východiskem pro ta hodnocení, vlastně eh, ne, nebyly obnoveny. Dále není v souladu s reformou společné rybolo, politiky rybolovu, eh, která vstoupila v platnost v lednu 2013. Um, ehm, přístup k ehm, přebytkům zdro, zdrojů Tady je třeba stanovit, jaké jsou stavy ryb v současnosti. Nemůžeme pracovat s daty z roku 2012. Potřebujeme vědeckou studii o tom, jak vypadají stavy ryb. Um, tedy by migrují, migrují velké vzdálenosti, co se týče přístup z jiných zahraničních flotil, nelze vycházet pouze z toho, že tam budou jenom evropské flotily vedle místních, ale také azijské a eh, také Rusko má dohodu s Gviny Bissau. Také o tom nevíme přesně, jaké mají eh, kvóty úlovků, kolik chytají čínské flotily Eh, dále nemáme vůbec žádné nové informace o rybích populacích. Eh, myslím si, že v tomto kontextu uzavírat dohodu to není eh, slučitelné s reformou společné rybářské politiky. A poslední věc, kterou bych ráda nadnesla, je ta sektorová pomoc, bylo to tady právě řečeno. Ministerstvo pro rybářství dostalo peníze, ročně je to 9,2 milionů eur, ale e, samotné ministerstvo nemá prostě kapacitu absorbovat ty finanční prostředky. Ano, oni si ty peníze vemou, ale nejsou schopni ho správ- je správným způsobem použít. Oni tu kapacitu prostě nemají na tom ministerstvu Evropské unie. Navrhla tedy, aby se to přeneslo na další ministerstva a zapojili se i nevládní organizace, ale nebylo to jasně rozhodnuto, není to jasně stanoveno a i proto si myslím, že musíme nejdříve mít jasno v tom, jak věc vypadá dříve, než uzavřeme takovou dohodu. Děkuji. Thank you. Got Mr. Zeller asked for the floor. Děkuji, pan Zeller. Poprosil o slovo. Hm, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Otázky, pokud vůbec je, dříve, tady než se budu souhlasit s takovou tou dohodou, tak se chci zeptat na prvě věci jako paní Hojbruch. Politická situace v Gvíneji Bissau se sice od voleb v roce 2014 zlepšila směrem více demokracie, poté co dříve tam panovaly skutečně diktátorské poměry. Ano, situace se tedy zlepšila, změnila, ale i nadále je nestabilní. A tady jde zejména o pobřežní vody Guinea Bissau. A týká se tedy veškerých afrických pobřežních vod. Dobře víme, že to jsou vody, které jsou eh, nejbohatší na rozmanitnost eh, rybích populací. Je to vlastně oblast od západní Afriky až k Kanarským ostrovům. Ale víme, že právě v této oblasti je momentálně mnoho druhů ryb ohroženo. A momentálně již mnoho států tam loví mm, jaksi skutečně ničí ty ryby populace a míst nemají co lovit, což vede k tomu, že se z nich stávají buď piráti, anebo eh, odjíždějí jako uprchlíci směrem do Evropy. A komise říká, že pokud eh, uzavíráme dohody o rybolovu, že v těchto oblastech eh, naše eh, lodě loví pouze přebytky populací. A jak se stanoví takovéto přebytky rybích populací, které jsou tedy pak k dispozici mm, evropským plavidlům? Jak se to přesně určuje? To mě ještě nikdo někdy nějakým pochopitelným způsobem, e, rozumným způsobem nevysvětlil, když na druhé straně vidíme, že Například v těchto vodách máme asi 500 čínských e, rybářských lodí vedle tajských a dalších, že tam máme ukrajinské, ruské a další rybářské lodě, které tam neplují pod vlastní vlajkou, ale obstarali si vlajky západoafrických zemí a potom tam tedy loví pod stejnými vlajkami v těchto vodách jako domácí lodě, ale nejsou domácí lodě. A proto si potřebujeme, že po, myslím, že jako první potřebujeme nějaké zásadní posouzení toho, co se vlastně odehrává v pobřežních vodách u, na, u západu Afriky. Zda vůbec máme k dispozici spolehlivá čísla o tom, jak vypadají stavy rybích populací v těchto vodách. A pak tedy bychom, já už jsem o tom hovořil, jak se tedy stanovuje ten nadbytek, by si měli rozmyslet, kdo je tedy ten eh, náš příjmemce, jak ho budeme kontrolovat, jak tam tedy přesně loví, bude se to muset kontrolovat, bude se muset kontrolovat také to, kde vykládá svůj úlovek, protože tu nějak eh, není žádání pouze v Evropě, ale i jinde a skutečně ho cena velmi nastoupala. A já nevěřím, že tam, kam je tuňák dodáván, že se tam příliš starají o kontrolu, či zdá o to, že ten tuňák pochází z ekologicky udržitelného rybolovu. To je tedy několik otázek, které jsem, kde bych byl rád, abychom si je nejdříve předem dojasnili, dříve než budeme tady uvažovat o tom, zda podpoříme takovou dohodu či ne. A dále tady jde o relativně mnoho peněz pro relativně malou zemi a ty peníze by měly jít ve prospěch místních lidí. A proto se ptám, komu vlastně vyplácíme ty peníze a zda je dostatečně kontrolováno, co se děje s těmi vyplacenými částkami, které platíme za rybolovná práva a zase kontroluje, zda ty peníze byly skutečně použity pro ten účel, pro které byly naplánovány, totiž proto, aby se podpořilo, podpořily místní ekonomiky, zejména malé a střední podniky. To vše mi takto z této dohody nevyplývá, já to v tom nevidím a proto tedy jsem položil své otázky. Hlásí se o slovo další eh, kolegové, pan Gerenc. Ano, děkuji. Já mám také jeden dotaz, který se týká odvětvové rozpočtové pomoci. Zajímalo by mě, jaké, jaká je formulace dohody pro Guinea Bissau, kterou tedy tato země získala odvětvovou pomoc a jaké jsou kontrolní prostředky komise k této dohodě. A druhá otázka se týká také eh, dozoru nebo kontroly. Je to strategická otázka. Zajímalo by mě, kdo ten dohled organizuje. Podle mého názoru by to měla být komise Eh, anebo eh, by to měl být eh, někdo delegovaný z toho dočeného státu. Ale bylo mi řečeno, že komise tuto kontrolu nevykonává a proto by mě zajímalo, aby komise toto vysvětlila, jak to tam přesně vypadá. Děkuji, nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže slovo má pan, pan zástupce DG Máre. Možná, že byste mohl tady něco vyjasnit pro celý výbor. Evropská unie tedy vyplácí z evropského rozpočtu tuto částku zemi nebo vládě Guinea-Bissau. A mě by zajímalo, jaký, eh, jak k tomu přispívá soukromý sektor, tedy ty samotné společnosti, eh, které loví ty ryby a potom je prodávají. Jak k tomu přispívají? Nebo jde ta celá částka z evropského eh, rozpočtu? Vrací se potom něco z toho, co se tam platí daňovým poplatníkům? Já vím, že se o tom velmi diskutovalo. Možná, že někteří kolegové si to nepamatují, že komise tady chtěla tuto politiku eh, mnohem eh, více eh, reformovat, ale nakonec to členské země i Evropský parlament zmírnili. Mě by zajímalo, kdo to tedy platí. Daňoví poplatníci, ale co společnosti? Platí také něco za to, že získávají ty licence? Já mám pocit, že tam došlo k nějaké změně a nevím, jestli generální ředitelství Máre o tom ví. Máte slovo. Oui, merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Eh, také těm poslancům, kteří se vyjádřili k tomuto protokolu a chtěl bych eh, říci, že je to pro nás velmi důležitý protokol, jeden z nejdůležitějších, pokud jde o finanční prostředky, protože tam je roční příspěvek 9 milionů euro, je to rybolovný protokol, který se týká celé řadě, z řady různých rybolovných druhů a eh, různých segmentů flotily. Je to smíšená dohoda, tak jako bylo s, Marok, s Marokem a tak s dalšími zeměmi je to eh, dohoda, eh, která je výhodná, 9 milionů euro. Ano, to má také velký dopad na rozpočet eh, Guinea-Bissau, je to jedna z nejchudších zemí na světě a toto je částka, kterou vyplácíme a ta má eh, přispět k fungování státního rozpočtu, eh, tedy z částky 6,2 milionů a má to přispět k dobrému řízení rybolovu s akčním programem, který je definován společně s Evropskou komisí a je potom eh, společně s touto zemí realizován. Já bych tady uh, zmínil některé konkrétní věci na ty konkrétní otázky. Je pravda, že to je trochu zvláštní případ, protože jsme to vyjednali v roce 2012 s touto zemí a teď máme rok 2015, takže mezi tím uplynula určitá doba, samozřejmě došlo k té politické krizi v Guinea-Bissau a proč jsme to nevyjednali znova? Dospěli jsme k závěru vyjednávání a z toho vzešel parafovaný text a kdybychom měli znovu začít ten proces, tak bychom ho museli začít od samého počátku, nová, nové hodnocení, nový mandát eh, rady a jistě by to trvalo další měsíce vyjednávání a celého postupu, takže bychom ztratili velmi cený čas pro naše flotily, eh, které čekají na to, aby mohli lovit v Guinea-Bissau a je to také eh, důležité pro Guinea-Bissau, protože by se museli odložit některé finanční příspěvky příspěvky pro tuto zemi. Ehm, eh, I když tady samozřejmě je důležité hodnotit současnou situaci. Eh, když jsme o tom jednali v roce 2012, tak jsme vycházeli z nejlepších vědeckých podkladů, stanovisek, které jsou poskytovány regionálními organizacemi, jako je eh, CKF z FAO. To se týká populací, této země, ale i jiných. A my jsme tam eh, vycházeli z obezřetnostního principu, protože jsme se rozhodli, že vlastně ta, eh, ty rybolovné nároky omezíme. Přijali jsme některá technická opatření, abychom eh, utlomili dopad na populace ryb. Například se to týkalo velikosti ok v síti. Kdybychom to celé museli nově projednávat, tak bychom zase museli e, počkat dalších e, vědeckých zpráv a tak dále. Takže tady e, jednak jde o peníze, o expertízu, aby tedy tady dobře řídili rybolov a chceme jim pomoci také finančně v, té, v kontrole, v dohledu. Takže kdybychom to odložili, tak bychom otevřeli um, dveře pro flotily třeba azijské a tak dále. A my jsme se raději rozhodli, že budeme pokračovat, nebudeme to nově projednávat a rovnou pomůžeme Guinea Bissau ve zprávě těchto rybolovných strojů. Eh, vědecký eh, výbor, společný vědecký výbor byl zřízen s Gineou Bissau eh, a přijali jsme tam určitý protokol a během prvních měsíců jsme právě svolali tento společný výbor, kde jsou vědci jednak ze strany Guinea Bissau a i Evropské unie. K setkání došlo v Dubnu a zatím máme tyto závěry, že rybolovné nároky jsou stejné nebo rybolovné, ty odlovy byly od roku 2010 eh, zhruba konstantní, takže tady není nějaké bez, mm, bezprostřední riziko. Máme tady eh, určitou přesnou představu o tom, kolik je tady eh, plavidel, které zde loví a co to znamená pro rybolovné populace, tedy rybí populace a e, v budoucnosti chceme tento vědecký dialog s Guinea Bissau ještě prohloubit, chceme jim pomoci, aby mohli přijmout statistická opatření, opatření v oblasti řízení a kontrol, tak, aby e, jsme jim pomohli tu situaci vylepšit. Máme tady akční program, kterému se říká odvětvová pomoc. Je to také rozpočtová podpora, mimo jiné, a obsahuje určité kroky nebo akce, které mají zlepšit řízení Eh, rybolovu. Jsou tam například určité infrastruktury, které byly díky tomuto nástroji financovány a je tady kontinuita s předchozí zprávou, jsou tady infrastruktury a mají se zlepšit různé sanitární analýzy v laboratořích a tak dále. V tom předchozím protokolu jsme zafinancovali eh, laboratoř a teď budeme financovat vybavení té laboratoře, takže je to v podstatě takový konzistentní přístup, konzistentní strategie vůči Guinea-Bissau, kde se snažíme zhodnotit zajistit zdroje eh, v těchto vodách. Nechceme, aby eh, šlo pouze o to, aby se povolilo lodím, eh, aby zde mohli lo lovit. Chceme se zaměřit také na zpracovatelský průmysl, tam se také vytváří pracovní místa a pokud možno, tak také ošetřit tedy možnosti vývozu. Eh, to je první věc. A potom další věc, která byla důležitá v akčním programu z Guinea Bissau, je dozor nad těmito vodami, protože tam je samozřejmě celá řada aktérů nebo e, přítomných subjektů a Tady je systém VMS, sledování plavidel přes satelit my jsme tento systém, systém financovali, budeme v tom pokračovat na operační úrovni a během roku 2015 by tento systém měl plně rozvinout svůj potenciál, přinést výsledky a umožnit sledovat aktivitu plavidel jednak národních, evropských i světových. A e, tady samozřejmě e, se investují velké částky a není tady problém s absorpcí těch prostředků, protože tady je celá řada e, kroků, které je potřeba učinit. A my se tady snažíme e, podpořit navigaci, e, která by také napomohla tomu dozoru. Pokud jde o drobném, drobný rybolov, tak tam je celá řada akcí, které by měly financovat a modernizovat eh, rybrolovné prostředky rybářů z Guinea-Bissau, eh, také pokud jde o bezpečnostní zařízení, eh, registraci různých drobných plavidel. Chceme zkrátka, aby se vše modernizovalo, aby proto byla podpora a tímto způsobem vznikala pracovní místa pro tyto drobné rybáře v moři Guinea-Bissau. Pokud jde o poskytování zpráv, tak máme tam smíšené výbory, které tady e, slouží diskuzi s partnerskými zeměmi, setkávají se jednou ročně, někdy i častěji v rámci e, smíšených dohod těch větších jako z Guinea-Bissau. A během posledního setkání eh, z června jsme přijali akční plán a ten byl rozdán všem institucím, i radě, i parlamentu. To je takový základ naší práce, abychom tady eh, společně s útvary v Bruselu a i s těmi delegacemi v místě a v Dakaru mohli ten plán neustále sledovat, jestli je dobře realizován. Jsme velmi bdělí Pečlivě to sledujeme, sledujeme výsledky tak, aby to bylo vše úspěšné a aby opravdu se zrealizovalo to, co bylo naplánováno. Strany to podepsaly a to je zavazuje. Také tady máme aktivní protokol, e, nebo dříve v roce 2011 jsme měli protokol s Guinea-Bissau, tehdy jsme nesouhlasili s tím, jak to bylo zrealizováno a rozhodli jsme se Eh, potom snížit ten finanční příspěvek, který jsme vypláceli eh, té odvět, v rámci odvětvové pomoci. Eh, takže tady opravdu máme i určité nátlakové prostředky, velmi to pečlivě sledujeme a i když ten protokol už je trošku starší, tak jsme tam již dříve zohlednili určité věci z například Eh, určitou doložku, která umožní eh, tuto dohodu zrušit, eh, kdyby bylo potřeba. Pak jsou tam některé věci, jako doložka pro lidská práva, ta je v tom protokolu také, doložka o transparentnosti, proti, doložka proti, trans, tedy pardon, pro transparentnost. Takže tady jsme se skutečně angažovali Uzavřeli jsme partnerství s touto zemí a nastavili jsme to tak, abychom mohli pečlivě sledovat, co se děje ve vodách Guinea-Bissau. Myslím si, že jsem odpověděl snad na eh, velkou část vašich otázek. Vím, že tady byl, taky, eh, že tady byl také dotaz na to, jakým způsobem se sledují finanční prostředky, které se týkají eh, přístupu k rybolovu, co se dává do řízení rybolovu, to jsem již probral. A pak je tady jedna velká část, 6 milionů euro ročně. To jde ve prospěch státu. Tady je také ta obchodní složka. Toto jde do rozpočtu státu a já vím, že tady je určitý proces sledování Guinea Bissau ze strany DG DEFCO a jsou tady také kolegové z Mezinárodního měnového fondu. A tento příspěvek, i když Deže Mare to sám nemůže sledovat, tak je to eh, v rámci státního rozpočtu a je to součást eh, dohledu jiných eh, míst. Tyto instituce se snaží pomoci tomuto státu, aby vylepšil svou situaci a zároveň dohlíží na to, co se tam děje. Potom otázka příspěvku rejdařů. Ehm, my jsme asi o 25 zvýšili příspěvek eh, těch podniků, kteří mají eh, prospěch z těch rybolovných dohod těch velkých firm. Tady je těžké to přesně odhadnout nebo sledovat, to závisí na počtu licencí a dalších věcí. Toto je zatím první eh, rok a teprve za rok, až se sejde eh, ten to setkání pro eh, smíšenou dohodu budeme moci to celé zhodnotit. Ale samozřejmě ty firmy, ty rybolovné firmy, ty se na tom také podílí, měly by se na tom podílet. Takže to je několik informací, kterými jsem, doufám, odpověděl na položené otázky. Možná ještě jedna věc, vedle této dohody tam je také technická podpora pro Guinea-Bissau, útvary eh, DG Mare a potom Agentura pro kontrolu rybolovu a její mezinárodní tým v příštích měsících vyšlou misi do Guinea-Bissau, která by se měla ujistit, že pokud jde o technickou stránku, pro, pokud jde o kontrolu je, jsou ty peníze dobře vynakládány, že funguje systém VMS, že funguje i automatické sledování e, lov, úlovků, že to všechno dobře funguje. Takže no, toto je vše čím se snažíme mm, zajistit pomoc pro tohoto partnera. Snažíme se posílit jeho kapacity. Máme tady to opatření, které bude zahájeno za několik měsíců a potom bude probíhat po celou dobu, platno, dobu platnosti protokolu. Um, Mr. Luke, would you want to ask? Pane Luke, chcete uh, něco říct k tomu, co bylo řečeno? Ne. Já nejsem schopen odpovídat na otázky, ale bereme na vědomí ty otázky, které eh, padly. Eh, předáme to panu Devovi a on mm, odpoví. Děkuji. Takže ta první část je tady jenom souhlas nebo odmítnutí souhlasu. Druhá část je návrh rezoluce k první části. Můžete podávat jenom pozměňovací návrhy Eh, eh, které jdou opačné proti tomu, co říká zpravodaj. Lhuta je v pět hodin eh, zítra pro obě části k té mm, dohodě o rybovolovu z Guinea Bissau. Nyní přejdeme k hlasování za několik minut. My jsme to stanovili na 5.15. Já se vrátím ještě k těm oznamení, protože kolegové tady nebyli. Chci připomenout, Eh, na tento týden. Víte, že jsou dny, Evropské dny rozvoje, ehm, na to detekci se děje celá řada věcí, potřebujete pověření, nemůžete tam prostě jenom přijít. Takže prosím, pokuste se získat si pověřovací listinu, abyste se tam mohli dostavit. Pak máme vlastní akci ve čtvrtek dopoledne. Um, pokud nemáte eh, plný program, tak požádejte sekretariát. Kristián, to je eh, ta osoba, která je zodpovědná, ano, pro obě tyto události. Eh, především čtvrtek dopoledne, pak je to trochu problém. Ve středu o půl třetí společné setkání DV set. kde bude setkání s samým Kambou Kutej jsou eh, předsedou eh, Generálního schromáždění OSN, který byl velice aktivní k STG a požádal nás o to, abychom této věci něco dělali. To jednání bude trvat hodinu ve středu ve 14.30. Pak v 6 hodin v parlamentáriu bude otevřena výstava o e, potravinových programech Family Meal. Nyní e, Již to proběhlo před několika týdny a teď se to vrací do parlamentária. Ve čtvrtek, čtvrtého v 9 hodin bude e, společná schůze DVA FED, která má Eh, zahájit nové humanitární plány paní Khan. Mm. A také tam bude řečník, myslím, z irácké vlády, iráckého parlamentu, takže předseda tady, takže to bude důležité, bude to eh, u humanitární poloci, bohužel se to překrývá s rozvojovými dny. To je tedy čtvrtek, pátek a pondělí ve Štrasburku. 7.45 večer. Společné eh, jednání DV rozpočtová kontrola. Bude to o hodnocení pomoci DEVKO. Někteří kolegové byli kritičtí k, k tomu rozpočtovému, k tomuto eh, tomu rozpočtu. Byla vypracována správní, zvláštní zpráva, takže v pondělí v 7.45 všichni kolegové jsou pozváni na společné jednání eh, ke zprávě účetního dvora. To je poměrně znepokojivé, ty zprávy o vynakládí veřejných peněz. Takže prosím, kdo eh, mm, Eh, distribuovány informace ehm, o tom, kdy, kdy a kde se ty eh, akce konají. Je to hodně v jednom týdnu. Nějaké další otázky k tomu oznámení? Takže přejdeme k bodu 10. To je mandát pro trialog rozpočet 2016. Žádám pana Líse, prosím vysvětlete, o čem hlasujeme. Um, thank you very much for giving the word. Uh... Děkuji za slovo. To je jednoduché, je to o rozpočtu. Chci poděkovat všem poslancům. Eh, snažili jsme se nalézt společný text a nyní máme pozměňovací návrhy, o kterých hlasujeme, takže děkuji za spolupráci. Sorry, I've just been given something to announce here. Mluvám se, mám tady nějaké oznámení. A to je... A k tomu se ještě dostaneme. Takže začneme hlasovat o mandátu Trialog 2016. Otevírám hlasování. Můžete hlasovat. Prosím, oběřte, za, e, funguje. 17 hlasovalo. To je test, kolegové. To je test. Musíme ověřit, zda všechno funguje. Končím hlasování. Všechno funguje dobře, takže začneme s hlasováním. Začne pozměňovacím návrhem 1, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Ověříme návrh 3, otevírám hlasování. Končím hlasování. Hmm. Nikdo další tedy nebude hlasovat, odkončím hlasování. Už je nyní 17.15. Zamítnuto. Omlouvám se. Návrh 4, kde pro? Proti? Zdrželi Přijato návrh 5, kde pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. Návrh 5. Končím hlasování. Takže padá. Je to zamítnuto, protože to je stejný počet hlasů, to znamená, že to padá. Návrh 6. Kde pro? proti, drželi, přijato. Návrh 7, kde pro, proti, drželi, přijato. Návrh 8, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 10, kde pro, proti, zdrželi, ověříme. Návrh 10. Končím hlasování. A je to přijato. Návrh 11, kdo je pro, proti, přijato 12, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 13 budeme hlasovat. Ústní pozměňovací návrh nejprve. Je to jasné? Ústní pozměňovací návrh jde pro? Proti? Drželi? To je, myslím, přijato, ale um, nejprve tedy ústní pozměňovací návrh. Otevírám hlasování, ověříme. Končím hlasování. Ústní podměňovací návrh je přijat. Takže 13 padá. To všichni stínové zpravodajové věděli. Návrh 14. Kde pro? Proti? zdrželi, to je zamítnuto. Pardon, přijato. Navrh 15. je pro? 15. Kde pro? Proti? Drželi? Přijato. 16. Pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 17. Kde pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. 17. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? 19, tedy kde pro, proti, drželi, přijato. 20, pro, proti, zdrželi, přijato. 21, pro, proti, zdrželi, přijato. Budeme hlasovat elektronicky jako celek. Otevírám zprávu. Hlasovali všichni. Um, končím hlasování. 20 pro, 3 se zdrželi, 1 proti. Gratuluji. Panu Líc máte velkou většinu. Další zpráva je jednoduchá je to zpráva o e, dohodě o rybolovu s Madagaskarem. Nejsou tam pozměňovací návrhy, že můžeme hlasovat elektronicky. O návrhu stanoviska otevírám hlasování. Návrh dohody o rybolovu s Madagaskarem. Končím hlasování. Je to přijato jednomyslně. Gratuluji panu Michelovi v jeho nepřítomnosti. Nyní to je trošku složitější. Tady máme hodně oznámení a pak musím předat slovo Eli Schlein. Takže technické věci nej, nejprve, pak předám slovo. E, takže technické věci. EKR požádala o oddělené hlasování ke třem pozměňovacím návrhům. Pardon, jsou v kompromisech, ale EKR chce hlasovat separátně. 114 a 67. Budeme hlasovat tedy separátně, odděleně. Všechny e, by to měly mít označeny. To, 114 eh, na stránce 7. 114 50 a 67. Budeme hlasovat odděleně, nebudou tedy v kompromisech. Pak je tady několik, chybí několik dalších hlasování, které vůbec nejsou na seznamu. 130 chybí od zelených, takže vám dám eh, čas, abyste, eh, mm, aby, aby, jsme, aby naše zaměstnance mohli informovat, co chybí tedy na hlasovacím seznamu. Má to být na stránce 8 po 129. Pokusíme se zajistit, aby se to už nestalo, je to zmatek. Má to být na stránce 8, návrh 129 tam máte. A pak je 130 přidán, ten chybí. 11. Pardon. Takže kromě 129 je tam 130, který chybí, to je chyba. Mělo by to tam být. Možná eh, zaměstnanci z frakcí mohou informovat poslance, jak mají hlasovat. Žádám koordinátory. Dám vám několik minut, abyste si to vyřešili. Můžete tedy eh, zaměstnance informovat koordinátory, jak hlasovat k tomu, co chybí v tom hlasovacím seznamu? Yeah, the rapporteur is advising abstention on 130. Spravodaj říká zdržet k 130, správně, to tak? Madam Rapporteur, is that correct? At 130, you are recommending that we abstain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 Eh, děkuji, paní předsedkyně. Zcela stručně. Nejdříve samozřejmě mnohokrát děkuji všem stínovým zpravodajům za naše společné úsilí. Myslím si, že dnes máme dobrý text, uvidíme, jak to bude probíhat dál, ale ta spolupráce byla skutečně vynikající, což nám umožnilo mít ambiciozní, velice důrazný text tohoto výboru tohoto parlamentu který jsme přijali. Bohužel eh, narazili jsme na několik technických potíží, například pozměňovací návrh 130, který také chyběl na hlasovacím seznamu. A jak řekla již paní předsedkyně, já jsem tam měla jedno zdržení, které jsem doporučila a jinak eh, já přeji dobré hlasování. Eh, takže my tady jsme hlasovali eh, před dvěma týdny na plenárním zasedání o některých věcech a teď začneme tedy hlasovat o eh, zprávě o daňových únicích paní Slajn a začneme kompromisem 21. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom Kompromis 25, ten je na další stránce. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25, kdo je pro, Kompromis 20. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 88. Pozměňovací návrh 88, odstavec 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme hlasování o pozměňovacím návrhu 92. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Devadesát sedm, pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 15, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, e, schváleno. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A máme tady oddělené hlasování o pozemním návrhu 109, eh, odstavec 6, kdo je pro, Pozměňovací návrh 109, pan Luke. Pro, proti, zdrželi se, můžeme to ověřit. Ověříme 109, zahajuji hlasování. Schváleno. 114, eh, opět oddělené hlasování, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 120, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Pardon, odmítnu to. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Sto eh, kompromis 130, kdo je pardon, Pozměňovací návrh 130, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 29, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 137, kdo je pro, proti, Ověříme 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 144, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32, kompromis 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď přeskočíme na Nejprve tady kompromis 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválilo, schváleno. A teď eh, body úvodního ustanovení, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, tento kompromis eh, číslo 1 věříme. Eh, končím hlasování. a je to zamítnuto. Stejná většina. Kompromis ne. Dobře, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď 8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, 15 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, padá. Pozměňovací návrh 18, i když ne, kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Takže ještě jednou. 29 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 29. Pan Breda bude asi rád. Rozhodně to ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh Takže pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Opět přeskočíme ke kompromisu 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 50, hlasujeme odděleně, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. A teď jdeme na pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. I když ověříme 64, Končím hlasování. Zamítnuto. Bylo to těsné, ale zamítnuto. Teď 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 67. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, to? 75, kdo je pro, proti, a to ověříme. Ověříme 75, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno lidé nikdy nezvedají ruce úplně tak, jak by měli, takže to není jasné. Takže teď pozměňovací návrh 76, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže prověříme 76. 76. EPP. Ano, socialisté, ano. Končím hlasování, je to schváleno, dobře. Já jsem neviděla EPP. A teď eh, citace. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme pozměňovací návrh číslo 3, zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to zamítnuto. A teď přecházíme k ekonu. I když ano, to padá. Všechno to padá. Takže už nemáme eh, o čem hlasovat, pokud jde o ekon. Všechno je pokryto jinými pozměňovacími návrhy a v tom případě můžeme provést závěrečné hlasování, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Gratulujeme Eli Schlein, zpravodajce, stínovým zpravodajům, všem, kdo přispěli. Bylo to mnoho práce na pozměňovacích návrhů. Nebylo to úplně jasné. Je to někdy velmi zmatečné, takže je velice důležité tady dobře zpracovat kompromisy a tady je dobrý výsledek. Mm, ještě moment, kolegové, čekáme na pana Popovského v 18 hodin. Ještě neodcházejte, počkejte, zjistíme, v kolik přijde. Abych to vysvětlila, my jsme původně Tady měla být Madame Morgarini, ale nemohla přijít. Přijde někdy v budoucnu, ale máme tady pana Popovského v 6 hodin, ale má problém s cestou. Um, jak víte, minulý týden proběhlo velké, velmi důležité zasedání rady um, financování rozvoj, velká témata se projednávala, takže bychom rádi věděli, co se stalo na té radě. Can I suggest, colleagues, we... Prosím, abychom tedy to odložili do 18.15, protože pan Popovský teprve teď přistál, takže o půl hodiny. Půl hodiny přestávka, vraťte se prosím v 8.15 na pana Popovského. Nepijte příliš mnoho kávy tady.